Okay, good afternoon, ladies and gents. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat odpoledním zasedáním výboru pro regionální rozvoj. Další bod na pořadu je hlasování. Téma hlasování je stanovisko výboru REGI o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integrace trhu práce. Měli jsme příležitost prodiskutovat toto stanovisko, který, které připravila e, zpravodajka paní Dančila. Ona je tady mezi námi. Chcete vystoupit? Chcete k tomu říci pár slov, než začneme hlasovat? Není tomu tak. Děkuji. Dobrá. Tak vám jenom připomínám, abyste si připravili hlasovací karty, protože možná to bude potřeba, abychom některé hlasování zkontrolovali elektronicky. Dobrá. Pro vaši informaci máme 152 pozměňovacích návrhů, 22 kompromisních návrhů a budeme hlasovat podle hlasovacího seznamu, který máte před sebou. Takže začneme pozměňovací návrh 7. kde je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. V tom případě rovnou 79. kde je pro? proti, drželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8 s ústním pozměňovacím návrhem, nebo tedy s ústní žádostí zpravodaje. Chcete k tomu něco říci? Nikoliv. Dobrá, takže ten text vidíte. Tu, ten ústní návrh zpravodaje, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno návrh 83 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti, drželi se, schváleno. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 12 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Chcete k tomu něco říct? Nikoli. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno pozměňovací návrh 92 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 97. Kdo je pro? 97 pro, proti, to budeme asi muset překontrolovat elektronicky. Takže prosím, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 97. Zahajuji hlasování. Close the vote. Končím hlasování. 21 pro, 14 proti, 2 se zdrželi, takže návrh byl přijat. Dále pozměňovací návrh 98. Ten odpadá. Dobrá. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 20. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 27 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. To v pořádku. Takže kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 28, kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 106. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 107. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 111, ne, 111, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Drželi se? schváleno. Pozměňovací návrh 119. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 123. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 100. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnu, schváleno, omlouvá se paní předsedkyně, schváleno. 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 100. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Já se omlouvám, já jsem se nezeptala, jestli máte námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Chcete k tomu něco říct? Ne, dobré. 129. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 130. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 131. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 132 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 133 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 134 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 135. Takže 135. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 ehm, eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, Proti? Drželi se? Schváleno. Návrh 37 pro? Proti? Drželi se? To budeme muset zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 37. Zahajuji hlasování. Uh, let vote begins now. Hlasujeme, prosím. Close the vote. Končím hlasování. A tento návrh byl zamítnut. 17 in favor, 20 against. Amendment is rejected. Takže tento návrh byl zamítnut. A nyní pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 143. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 144. Pane zpravodaji, chcete se k tomu vyjádřit? Ne, takže hlasujeme o té ústní části, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 145. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 146, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 41, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 147, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 148, kdo je pro, proti, to musíme zkontrolovat, takže pozměňovací návrh 148. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Takže jeden poslanec za EPP nebude moci hlasovat. Máme problémy. Jeden člen za EPP hlasoval několikrát, musíme toto hlasování zopakovat. Takže hlasujeme. Pozměňovací návrh 148. Končím hlasování. 16 hlasů pro, 20 proti, takže návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 151. Kde pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 152. Kdo je pro? Proti? To musíme zkontrolovat. Pozměňovací návrh 152. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Devatenáct hlasů pro, 16 se vyslovilo proti, jeden se zdržel. Návrh byl tedy přijat. Pokračujeme pozměňovacím návrhem 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 48 ústní žádost pana zpravodaje. Vy nechcete vystoupit, takže hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Přijato. A nyní pokračujeme. Pozměňovacím návrhem 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh dva, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh? Ne. Je to pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 19. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 64. Se nechcete vystoupit, můžeme hlasovat o této žádosti, kde pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? proti, držel se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 66, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 20, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 69. Zase ústní vystoupení ne, budeme tedy hlasovat. Kde pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Teď budeme pokračovat hlasováním o kompromisním návrhu 21. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 73. Kdo je pro? Tady máme eh, hlasování po částech. První část, kdo je pro první část? Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. A druhá část, kdo je pro? Proti? Držel se? Druhá část byla také zamítnuta. Pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 75. Se, se obracím na zpravodaje. Ne. Kdo je tedy pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu. Ne, to už bude konečné hlasování. Konečné hlasování, které bude probíhat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 se zúčastnilo, 29 se vyslovilo pro, 6 proti, nikdo se nestržel, takže zpráva byla přijata. Já velice děkuji zpravodaji. It was, it was a good job. Uh, Myslím, že jsme se dobře zhostili hlasování a budeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání. V červenci 2014 přijala komise akční plán, který má pomoci malým a středně velkým podnikům rozšířit jejich obchodní možnosti, které skýtá zelená ekonomika. Je to základní strategický cíl vzhledem zelených aspektů podnikání malých a středně velkých podniků a má podpořit jejich pří, přínos k zelenému hodnotovému řetězci. Regis rozhodl, že vypracuje stanovisko, protože přesun směrem k nízkouhlíkovému hospodářství je jedním z cílů, které můžeme podpořit při eh, regionálním financování. Naším navrhovatelem je pan Nika, který ovšem dnes není bohužel přítomen. Navrhuji našemu výboru, eh, pan navrhovatel předložil návrh smlouvy a mohli bychom se rozhodnout, že stanovíme lhůtu k předložení pozměňovacích eh, návrhů a to bude 5. Eh, březen, čtvrtek a v tomto případě můžeme tento bod eh, na pořadu jednání uzavřít. Prosím, pošlete pozměňovací návrhy do té stanovené lhůty. Můžete to akceptovat, stínoví zpravodajové? Děkuji. Pokud je to pro výbor přijatelné. Chtěla bych vám připomenout eh, ve 12 hodin v poledne ve čtvrtek 5. března. To je lhůta k předkládání pozměňujících návrhů ke zprávě příležitosti k zelenému růstu pro malé a střední podniky. Dalším bodem Není třeba eh, hovořit jménem zpravodaje nebo navrhovatele. Není, takže děkuji. Thank you for Děkuji Dobře, dalším bodem na pořadu jednání je Evropský fond pro strategické investice. Naším zpravodajem je pan Lambert van Nistelrooy. A já bych panu Nisterlojovi chtěla velice poděkovat, protože eh, akceptoval, že tuto zprávu připraví ve velice krátké lhůtě. Eh, členové našeho výboru mají k dispozici tuto zprávu v anglickém jazyce. A dnes bychom chtěli diskutovat eh, o tomto stanovisku, o této zprávě. Hlasovat budeme potom při naší březnové schůzi. tak předkládání pozměňovacích návrhů, kterou navrhuji, bude eh, opět čtvrtek 5. března ve 12 hodin v poledne. Eh, prosím, předkládejte je pouze v angličtině. Chtěla bych vám připomenout, že máme velmi napjatý harmonogram a proto musíme pracovat za extrémních podmínek. Zpráva je k dispozici v angličtině a byla bych ráda, kdybyste také do 5. třetí předložili své pozměňovací návrhy v anglickém jazyce. A abychom také ušetřili čas, pan Lambert van Nistleroy akceptoval, že se stane s pravodajem eh, k návrhu opravného rozpočtu číslo 1 2015 Evropský fond pro strategické investice, což je bod 10 na pořadu jednání. A protože obě zprávy jsou eh, propojené, navrhuji, aby nás společně informoval o těch obou zprávách. Vyhovuje vám to, pane Nistleroji? a povedeme také společnou diskuzi o obou zprávách. Dobře, děkuji, máte slovo. Děkuji, já budu hovořit anglicky, protože teď najednou smíme pracovat jenom v angličtině. Nevím. To, tímto tempem. V tuto chvíli vedle probíhá diskuse pro všechny zpravodaje teď paralelně v Evropské komisi o klonu. A vidíte, jak je všechno duplicitní, všechno se překrývá. Máte pravdu, během zeleného týdne někteří lidé opravdu pracovali tvrdě, aby dosáhli vyváženého dobrého textu. A abychom zůstali v mezích odpovědnosti a pravomocí regi, protože když si přečtete, co píší některé výbory, tak eh, přemýšlejí o tom, kde vzít eh, nové peníze a vyvolává to mnoho napětí v ITRE a v dopravním výboru třeba a tak. Náš rozpočet není přímo zasažený, protože to není o tom, brát peníze, ale je to zcela odlišný nástroj a je důležité, aby fondy soudržnosti nepřispívaly přímo to, toho nového garančního investičního fondu. Takže je důležité pochopit a, a sledovat k čemu by mohlo dojít dále, tedy v rámci v toho procesu na decentralizované úrovni, abychom mohli budovat na synergiích. Takže o to jsem se snažil. A potom, jestli ten nový fond přispěje k cílům soudržnosti, sociální, ekonomické a územní soudržnosti. Takže jde o to, jak toho dosáhnout a nespadnout do e, té pasti e, rozšiřování e, jaksi kompetencí. Zůstaňme v mezích naší kompetence a držme se své práce, to si myslím, že bude nejlepší. A jak jsem říkal, ten nový fond nemůže kanibalizovat náš Evropský investiční fond, protože když budete mít lehké peníze, tak potom spousta lidí z Evropské investiční banky pojedou třeba do Rumunska a řeknou, super, máme tady tým a pomůžeme vám vydělat peníze. A, a i ti členové, kteří teď to tak nevidí, tak potom se rozhodnou, že pojedou radši pracovat do toho nového fondu, protože tam celý platí. Takže představme si to, ale my vlastně nevíme, jak to bude fungovat, protože ta stávající situace, já mám obecně pozitivní přístup k tomu fondu. A za druhé vzniknou synergie v jednotlivých zemích, kde například ty projekty v oblasti dopravní, výzkumné infrastruktuře, pilotních projektů a podobně v určité fázi, již financované v minulosti nebo financované některým z našich fondů, budou dokončeny pomocí sdílených rizikových peněz z Evropského investičního fondu. To může nastat a já to vidím pozitivně, protože tím se dá jít dál na tom trhu. A naše legislativa tomu ne, nebrání. Nový fond může zavést možnost regionálních platform na úrovni států i regionů, takže naše peníze cirkulárních fondů a revolvingových fondů, kde potom v novém fondu teď hovoří o, o podobném systému a orgány by měly být těmi, kdo eh, dělají ty projekty a mohli by být stejnou skupinou jako ti, kteří připravují strukturální fondy a jejich iniciativy. Takže ve svých pozměňovacích návrzích mám dva důležité momenty. Držím se těch priorit regionálního investičního fondu a s, s možností využití synergií. Druhá věc je, že bych rád byl informovaný o dopadech nového fondu. A to je otázka vývoje. Protože se může stát, že ten fond bude v běhu, bude dělat přesně to, co přinesla ekonomická krize z jedných důvodů, v Bulharsku z jiných důvodů, v Rumunsku, kdy mladí lidé odcházejí ta situace je tam opravdu těžká a nový fond to ještě zhorší. Přestože bude mít nesmírně pozitivní efekt někde v hlavním městě, ale na venkově to zhorší třeba. Takže já chci vědět, chci mít možnost zhodnotit a o, o, ocenit, e, jak to bude. A proto jsme tam napsali, že chceme mít informace o hodnocení, protože já jsem tady půl hodiny pos, poslouchal eh, eh, o eh, životaschopných projektech, které jsou financovatelné bankou. Ale tady jde o víc. To je nový fond, který pracuje také pod naší záštitou a v, mezi, a v rámci evropských smluv. Takže proto bych rád měl tyto informace v hodnocení. No a kromě toho jsem tam na několika místech navrhl typické věci, které my se snažíme, o kterých se snažíme hovořit. Je to nerovnováha, přeshraniční aktivity, zatím se tam o tom moc nemluvilo, že to je velmi důležité, ta spolupráce mezi státy a mezi regiony na, na hranicích, to tam potřebuje být. Tak je potřeba že je to v dokumentech, že je potřeba, aby ten Evropský fond tento měl doplňkový charakter, protože státní dluh v regionu, který už tam je, a vy za, zajistíte financování na evropské úrovni, to nijak nezlepší kvalitu těch eh, věcí, které už tam jsou. To není dodatečný příspěvek. Oni vy, vydají více peněz, 50 miliard na úvěry a podobně, ale tady je potřeba to sledovat přísně, aby to byly peníze navíc a ne, aby nahradili nedostatek peněz na národní a regionální úrovni. A pak tu máme ta geografická kritéria, ta tu nejsou a já ani po nich nevolám. Geografická kritéria by znamenala, že Itálie dostane tolik a Francie tamto. To ne, to prostě je odlišné od našeho způsobu přispívání a rozhodování o fondech. Ale je třeba zůstat na té obecnější úrovni, to znamená zajistit vyváženost v Evropě. Nechci narušenou rovnováhu. A chci, aby se přispívalo k soudržnosti sociální, ekonomické. Já poprosím paní předsedkyně, jestli bychom mohli rovnou vzít ten návrh opravného rozpočtu. Tady například v bodě 5 já jsem předložil tu skutečnost, že VAT fond, fond DPH, může dokonce mít negativní vliv specifikum existujícího fondu, to je důležité. Abychom roka půl nefungovali s fondem, který není strukturálně udržitelný, toho já se trošku bojím a proto jsem to taky napsal do bodu 5. A zase, aby to nebylo, že nepřinášíme peníze na úrovni fondů, ale na úrovni, aby to bylo na úrovni projektů v jednotlivých státech. Možná, že řada států využije tento typ projektů, které budou proveditelné financovatelné částečně z tohoto nového fondu. Ale ne jenom, ne jen na úrovni samotného našeho rozpočtu v tuto chvíli. Čili tolik z mé strany. Jinak já jsem zcela otevřený. Um, zapracovat pozměňovací návrhy. 5. března mám narozeniny takže když mi nabídnete nějaké lahůdkové pozměňovací návrhy, já budu rád, když to naformujete lépe, budu šťastný. Thank you. Thank you very much for this. Děkuji za to, tento komplexní úvod ke zprávě. A budeme si teda toho 5. března pamatovat. Dobrá? A nyní paní Breso, stínová zpravodajka, má slovo. I think I can, uh... Děkuji. I know that I have to write. Děkuji. Já myslím, že budu tedy moci hovořit v italštině. Děkuji. Jedná se o téma, které je značně komplexní a proto budu raději hovořit ve své mateřštině. Děkuji mnohokrát panu Van Nisterojovi já ho ujišťuji, že naše pozměňovací návrhy začnou slovy vše nejlepší k narozeninám a pak teprve přijde vlastní text. Rozhodně na vaše narozeniny nezapomeneme. Zpráva a změny, které již tady byly nadneseny, jsou velmi zajímavé. Mohli jsme si to pouze z časových důvodů rychle proletnout, ale zdá se nám, že to v pořádku, že to můžeme do značné míry podpořit. I ta analýza, která zepadla, padla, je naprosto i v našem smyslu. Z mé strany pouze několik poznámek a potom si zvážíme, jaké konkrétní návrhy zašleme. Takže první poznámka. Ta jde v tom smyslu, že tento plán poskytuje záruky, tedy žádné dotatečné peníze. A odkud mají poplynout ty prostředky na záruky? Jde hlavně o to, aby se zmobilizovaly soukromé investice, soukromé peníze, které jak si dodatečně vedle institucionálních vkladatelů vloží peníze do fondu. A jaké investice se mají podpořit? Mají to být investice, které povedou k zaměstnanosti, které budou výnosné zároveň. A měly by to být investice zacílené na modernizaci našeho výrobního aparátu, našich infrastruktur, našich spojení. Tedy ne až tak e, výrobní kapacitu samu o sobě protože v Evropě spíše máme mm, nadměrnou výrobní kapacitu. Spíš jde o modernizaci, o konkurenceschopnost našeho výrobního systému a také naší infrastruktury. A druhá poznámka. Důležité je, aby, to bylo, aby ten fond měl skutečně ten doplňkový charakter, aby to bylo něco dodatečného. Eh, protože v zásadě se bude jednat eh, o záruky. A v mnoha případech máme tu situaci, že možná najdeme nějaké investory, nějaké soukrom, soukromé subjekty, které budou ochotny financovat a investovat, ale nám jde skutečně o, to, o tu dodatečnou hodnotu. Naším cílem musí být navýšit investice a ne pouze zajišťovat si, nahrazovat veřejné záruky pomocí záruk soukromých. Není tedy pochyb o tom, že synergie se strukturálními fondy je možná, i pan zpravodaj to zmiňoval, tady je důležité, aby byla zajištěna, neboť systém evropských priorit je nastaven tak, že fond by měl skutečně poskytovat dodatečné investice ze strany soukromých subjektů, které mají být koordinovány s již stávajícími investicemi, které jdou například ze strukturálních fondů. Takže je tady jakási směsice veřejných a soukromých investic. Měli bychom ale zabránit tomu, aby investice z Junckerova plánu oddalovali či nahrazovali investice ze strukturálních fondů nebo je vytlačili směrem do aktivit, které budou méně produktivní. Tady je důležité zlepšit efektivnost také v rámci investic ze strukturálního fondu. Není možné, aby tady došlo pouze k nějakému přesunutí směrem do oblastí, které nejsou příliš produktivní, tam by se investovalo ze strukturálních fondů a e, do těch produktivnějších oblastí by se potom investovalo z fondu pro strategické investice, ale jak jsem ji říkala, této situace bychom měli zabránit a dále. Územní celistvost. Musíme vždy hájit územní celistvost. Nemůžeme podpořit žádné investice, které by porušovaly tuto zásadu, zásadu územní koheze, územní soudržnosti. Záruky v mnoha případech otevřou dveře soukromým investicím či veřejným investi- institucionálním investicím v zemích, kde stát má jisté problémy a kde tedy pro investice existuje jisté riziko, i když je tam produktivita zajištěna. To je vlastně jeden z cílů tohoto programu. my vždy stále více přecházíme k nástrojům finančního inženýrství, ke koordinaci, ke zjednodušování využití takovýchto nástrojů, to je, což je naprosto důležité i pro eh, ty projekty a programy, které se běžně financují ze strukturálních fondů. A poslední poznámka z mé strany. Pokud se nám podaří zajistit, aby u těch velkých teritoriálních projektů se použily prostředky z Junckerova plánu, samozřejmě ve formě záruky. A pokud by Junckerův plán skutečně mohl mít synergetické efekty s eh, podporou ze strukturálních fondů, tak by se nám mohlo podařit i zlepšit kapacitu samotných strukturálních fondů a tímto způsobem lépe oživit ekonomiku. Ale jak jsem již podotkla, mělo by se jednat o oblasti, které mají největší potíže v důsledku krize, ale které v podstatě v zásadě mají obrovský potenciál možného rozvoje. Takže do 5.3. předložíme pozměňovací návrhy a samozřejmě bude v nich i blahopřání k narozeninám panu zpravodaji. Já vám velice děkuji. Je tu ještě někdo ze stínových zpravodajů? Pane Rue, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, s tím rizikem, že nestihnu vlak, chtěl bych přispět do diskuze. Ano, je mi eh, jasné, že je tu přechod koheze do tohoto plánu. Eh, možná, že řeknete, že je to relevantní. Některé prostředky byly eh, vyčleněny z programu Horizont 2020, alespoň takové jsou úmysly Junkrova plánu. A bude se to dotýkat některých projektů soudržnosti a to e, e, ní přímými e, termíny, ale bude to mít obrovské přínosy pro evropskou ekonomiku, ale budu pokračovat svými pochybnostmi, které se týkají eh, koncepce, eh, že si budeme eh, vybírat ty, kteří z toho výjdou jako vítězi. Nemusíme si sice dělat starost ohledně prostředků Horizontu 2020, protože prostředky mají přinést soukromí investoři, ale o to víc důvodu k pochybnostem nevíme přesně, o čem hovoříme. Stát nebo eh, superstát by nevěděl lépe, kde jsou eh, tyto prostředky, proto já mám takovéto pochybnosti a eh, ty, já nevěřím, že k těm e, soukromým prostředkům opravdu dojde a nevíme, co je za těmi 315 e, miliardami a tak já nemohu sdílet pozitivní postoj k tomuto návrhu. Chtěl bych říci, že se musíme podívat na skutečné výsledky a nesledovat jenom příčiny a dopady. Pokud je tu e, nějaký pozitivní výsledek, pak je důležité, abychom řekli nejenom, že ten Junckerův plán dobře e, fungoval, je třeba e, důkladně měřit ty výsledky a přistupovat k ním reálně. Děkuji, já vám velice děkuji. Pan Šabon. Muchas gracias, señora presidenta brevemente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velmi stručně. V zásadě bych chtěl říct následující. Je pro mě velkou ctí a velkým potěšením být zde, v tomto sále. Já jsem právě přišla od vedlejšího sálu, kde, jak říkal pan zpravodaj, probíhá debata o Junckerovu plánu. ve vedlejším sále jsem měl pocit, že je to jakási kabinetní bankovní studie, že to je eh, schůze finančních eh, expertů, ale já si myslím, že evropští občané, kteří nás zvolili, nás zvolili proto, abychom dělali politiku pro ně, abychom se zabývali jimi, občany. A Oni hovořili o multiplikačních faktorech, za to bude 13 15, ale já si myslím, že to pro občany není důležité. Naprosto souhlasím s tím, že je důležité, aby ty investice nebyly jaksi znárodněny. Protože, jak říkal správně pan zpravodaj, peníze přitahují peníze a tím bychom vlastně mm, se vystavili nebezpečí, že ty peníze poplynou pouze do těch nejbohatších oblastí, že dojde k jakési regionalizaci využití prostředků z tohoto fondu. Ale to přeci není naším cílem. To bychom také mohli e, investovat do Japonska nebo do některé jiné země, kde jsou výhodné, kde je výhodné provádět investice. A to není cílem Junckerova plánu. My bychom se měli snažit z krátkodobého hlediska, ne si tady malovat nějakou krásnou budoucnost, ale e, skutečně z krátkodobého hlediska se snažit přímo pomocí Junckerova plánu eh, potírat nezaměstnanost. Pokud se nám to nepodaří, tak eh, to bude skutečně velkým neúspěchem pro Evropu. Musíme na, nalézt vhodné investice, které budou přinášet výnosy, ano ale pokud evropské obrovští občané v těch, nej, v těch oblastech, které mají nejvíce potíže, nepocítí, že ten fond jim něco přinesl, myslím tím jadné jasný výsledek, že se zmenší menší chudoba a nezaměstnanost, tak to povede skutečně, skutečně k katastrofálním následkům. následkům. Není možné se tedy zabývat pouze účetními a finančními aspekty. Je třeba se zaměřit na cíle v oblasti sociální a politické. A proto si myslím, že vý, vý, výkonný výbor a náš výbor regi musí využití prostředků z fondu kontrolovat. Skutečně peníze vynaložené z fondu musí mít jasný dopad na oblast zaměstnanosti. Musí pomoci vytvořit nová pracovní místa. ale než, není možné, že to povede k tomu, že například v Lucembursku se nezaměstnanost sníží z 3% na 2,9%. Ne, mám tím na mysli oblasti, které mají skutečně velké problémy s nezaměstnaností a myslím si, že náš výbor skutečně má k tomu mnohé co říci. Protože eh, regionální vlády a regionální správní orgány jsou mnohem bližší problému občanů, mají mnohem lepší přehled o tom, jaké přesné problémy občany, občané mají, jak to vypadá s nezaměstnaností, s možností získat práci. Já tedy předložím své pozměňovací návrhy s tím cílem, aby náš výbor, výbor REGI, se postaral o to, aby politická citlivost Junkerova plánu nebyla zapomenuta. A e, prosím všechny kolegy panu, pana zpravodaje, aby nezapomínali tuto perspektivu, že je skutečně naprosto nezbytné bojovat proti nezaměstnanosti. A v tomto musíme být odhodlaní, přísní a racionální. Nesmíme provádět levný populismus, který bude fungovat pouze krátkou dobu. Děkuji. Děkuji, dám slovo panu Omarži. Děkuji. Já budu stručný, protože také musím na vlak. Takže jenom dvě poznámky. Jednak náš výbor si musí položit ústřední otázku, a sice zda tyto investiční evropské fondy neprohloubí regionální rozdíly a nesníží územní soudržnost. To je otázka. A vzhledem k tomu, že známe celou tu genezi a že soukromé podniky budou předkládat návrhy na projekty v nejbohatších regionech a v nejrozvinutějších městech a tam, kde je nezaměstnanost nejvážnější, kde je reálné očekávání investic eh, vzhledem k té potřebě pracovních příležitostí, takže tyto regiony se zase odtnou mimo. Například eh, vzdálené E, regiony, tam mají nejvyšší rekordní nezaměstnanost a samozřejmě, že za stávajících podmínek já si neumím představit při tom zvoleném systému, jaký projekt by e, e, tento Evropský investiční fond chtěl realizovat v ultravzdálených regionech. Takže proto zpravodaj má pravdu, když říká, že musíme také se opírat o smlouvu a připomenout Evropské komisi, že má prostě určité kohezní cíle, cíle ekonomické, sociální a územní soudržnosti na základě Evropské smlouvy. Co se týče geografických kritérií, je pravda, že Evropská komise tato kritéria volí, že samozřejmě nemůžeme směřovat k nějakému znárodnění, ale my, náš výbor, jsme se rozhodli také naše regiony rozdělit do kategorií. A jestliže jsme tak učinili, je to proto, že to dává smysl. Proto, aby naše regiony byly seřazeny od těch nejrozvinutějších po ty nejméně rozvinuté. A jestliže Evropská unie investuje do celé Evropy, tak by se měla inspirovat těmito kritérii, která my e, prosazujeme. Takže to by náš výbor také mohl vyžadovat, protože každý výbor Evropského parlamentu se podívá na Junkrův e, plán skrze nějaké prisma, ať už bude ekonomické, sociální nebo finanční, takže my nemůžeme očekávat od ostatních výborů, že budou tyto cíle obhajovat za nás. Je to naše práce. Thank you. Yes. Děkuji. Pan Zele se přihlásil před vámi. On vy... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že bychom si tu práci neměli příliš stěžovat. Ono už tomu dochází na ostatních výborech. Měli bychom spíše se soustředit na to, co je důležité pro nás, pro výbor, pro regionální rozvoj. A pro nás je, myslím, důležité to, že jsme dokázali, že opět tady máme podpůrné období, že máme kohezní politiku, že máme strukturální fondy, které společně s členskými státy a regiony za pomoci evropských peněz a za spolufinancování peněz členských států. Podporují projekty, které se snaží o vytváření zaměstnanosti a o udržení konkurenceschopnosti. To, o čem zde nyní hovoříme, jmenujeme to tedy Junckerův plán, má jiný záměr. Tento plán chce vytvořit růst Evropě. To proto, že momentálně v Evropě čelíme obtížné situaci. V některých státech máme recesi či velice nízký růst. Na druhé straně v rukou soukromých subjektů je k dispozici dost peněz. Máme tedy penzijní pojišťovny, zdravotnické pojišťovny, které mají peníze a hledají možnosti, jak tyto prostředky investovat. A plán předsedy komise spočívá v tom právě jim poskytnout možnost vhodných investic, kde riziko pro je, pro ně a jejich přispěvovatel či jejich zainteresované strany bude co možná nejmenší, respektive skoro téměř nula. To je záměrem, alespoň já to takto interpretuji. Tedy v první řadě je to s tím, co my chceme. Kohezní politika, strukturální politika a regionální politika nemá nic společného. Ten cíl je prostě jiný. A proto se tedy vezmou evropské peníze, proto aby se právě minimalizovalo to riziko, nebo řekl bych dokonce, abych se podařilo vyhnout tomu riziku. Bude to, a dále tam bude tedy ten finanční příspěvek se EIB, to se poskytne k dispozici tak, aby soukromé subjekty mohly a bude tam relativně vysoký pákový efekt, říci ano, v takovémto případě jsme ochotni podpořit projekty, které doposud nebyly financovány, které by členské státy rádi provedly. Proto se tedy poskytnou prostředky z rozpočtu, který máme již odsouhlasený z víceletého finančního rámce, a to ze dvou oblastí, které mají samozřejmě také za cíl Eh, evropský rozvoj, jednak je to tedy Horizon 2020, to je výzkum inovace a pak je to C, tedy oblast dopravy. Doposud tedy nikdo nechce šahat na naše peníze, na peníze, které jsou určeny pro kohezní a strukturální politiku. Já ale tady jsem zaslechl hlasy, které říkají, proč bereme peníze z oblasti výzkumu Horizon 2020, proč bereme peníze CEFu z nástroje pro propojení Evropy, což jsou v podstatě centrálními politickými klíčovými oblastmi. A takové tohle si říkají, proč, když, když tedy už se to musí brát z evropského rozpočtu, proč to nevezmeme z výkonnostní rezervy anebo z těch rozpočtových linek, které nebyly spotřebovány v oblasti strukturálních fondů nebo eh, zemědělského fondu. A tady musíme tomu zamezit. Nesmíme připustit, aby k tomu došlo. Protože tady bychom skutečně obětovali kozní a strukturální politiku úplně jinému cíli. Takže to musí být naším hlavním cílem. A to ostatní, jak se to dořeší z rozpočtově technického hlediska, nad tím, ať si láme hlavu výbor pro rozpočet. Zase ty peníze vemou z Connecting Europe Facility, z nástroje pro provojení Evropu. O to, ať se postará výbor pro dopravu a Horizont 2020, to spadá do příslušnosti výboru ITRE. Pro nás je tedy důležité, aby tady nedošlo k překrývání s kohezní a strukturální politikou a zejména to, aby ty peníze, které byly naplánovány pro kohezní a strukturální politiku do roku 2020, v těch oblastech zůstaly, do kterých byly naplánovány, aby tyto peníze nebyly odňaty a použity pro jiné cíle, například pro Junckerův investiční plán. Protože pokud bychom tady dopustili nějaké rozmlžení, rozměkčení, tak bychom měli velký problém eh, potom po roce 2020 i nadále mít kohezní a strukturální politiku a regionální politiku v té podobě, v jaké jsme ji měli do posud a v jaké ji chceme zachovat. Děkuji, paní Renke. Yeah, thank you, Madam Chair. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Vystoupím jménem Moniky Jany, která je stínovou zpravodajkou k tomuto stanovisku a e, bohužel se nemůže zúčastnit, už je na cestě do Vídně. Budu hovořit německy ale pozměňovací návrhy předložíme v angličtině. Nejprve bych bychom chtěli velice poděkovat sekretariátu a zpravodaji. To byla opravdu velice dařila odvedená práce. Toto stanovisko vypracovává velice dobře možnosti, jak by se EFSI a Evropský strukturální fond mohly doplňovat, ale eh, některé body tu ještě postrádáme, zejména ve výboru REGI s jeho dlouholetými zkušenostmi v oblasti politiky soudržnosti bychom si měli uvědomit, jak je důležité podporovat regiony s vysokou nezaměstnaností, ale tento aspekt eh, není přítomen v FC. Studie ILO, která se týká FC, ukazuje, že úspěšnost celého plánu závisí na tom, aby byly definovány jasné cíle jako eh, zaměřené na regiony s vysokou nezaměstnaností dětí a také doprovedná opatření. A vytváření kvalifikovaných pracovních míst musí být centrem tohoto plánu. Díky strukturálním fondům EU již vytvořila regulatorium, aby investice splňovaly jasná kritéria jako zásada partnerství, to znamená začlenování místní a regionální úrovně i občanské společnosti. Ale takové to zadání v FC naprosto chybí a eh, měli by eh, regiony mít eh, možnost předkládat návrhy a jak to někdy ukazují projekty navrhované členskými státy. V nadcházejících týdnech bychom měli e, pracovat na tom, aby se tento investiční plán ubíral právným směrem a zahrnoval i naše témata, protože pokud by byl e, demograficky pochybný, tak by nás takovýto plán neposunul dále. Děkuji paní Damato. Kolega pro lavoro. Děkuji, já děkuji panu Spravodajovi za rychlou práci, kterou odvedl. Myslím si, že v návrhu stanovisko je můžeme mnohé. Eh, podpořit zejména tam, kde se mluví o té doplňkoňvosti mezi mm, plánem EFSI a kohezní politikou, ale samozřejmě to jsou nástroje s různými cíly. Politika soudržnosti je naplánována do roku 2012, snažíme se tedy posílit územní hospodářskou soudržnost v Evropě, ale o Junckerově plánu, o fondu EFSI nemůžeme říct to též. Takže tady sice, jak si hovoříme o komplementaritě mezi jednotlivými instrumenty, ale mám pocit, že je tady jisté nebezpečí toho, že se tady jaksi peníze odvedou eh, z kohezního fondu a ty prostředky poplynou do fondu EFSI. Například odstavec 4, tam se říká, že členské státy mohou využívat prostředky z fondu kam koheze, proto aby poskytli příspěvek financování způsobných projektů. Ehm, tady se tedy navrhují pozměňovací návrhy jako číslo 10, že členské státy mohou využít prostředky z kolezního fondu proto, aby přispěly k financování způsobilých projektů za podpory EIB a fondu v rámci právního rámce, který bude ustanoven pro tyto prostředky. Ten problém já nevidím v tom pozměňovacím návrhu kolegy, ale vidím, že i v další části textu se hovoří o nutnosti využít cíle sociální a územní soudržnosti tak, aby se snížila nerovnost mezi regiony. Ale já mám strach, že komise bude chtít využít peníze z naší strukturální politiky pro EFSI pro FC tady existuje možnost eh, vlastně ho financovat ze strany státu a tyto peníze potom nebudou započteny do dluhu eh, jednotlivých států a nebudou mít potom problémy z hlediska paktu stability a růstu. Takže tady se otevírá pro členské státy možnost, jak si eh, své vlastní peníze využít jiným způsobem a já mám pocit, že je to relativně nebezpečné. My se tedy budeme snažit předložit pozměňovací návrhy tak, abychom zmenšili nebezpečí plynoucí pro eh, regionální politiku z EFSI, ale i nadále tady mám skutečně velkou obavu, že tady dojde k tomu, že ty peníze prostě budou odvedeny z toho původního účelu jinam. A nyní ten investiční výbor, který má hodnotit projekty předložené eh, pro získání peněz EFSI. Tam je šest nezávislých tržních odborníků. A ještě i výkonný ředitel což je v podstatě jakýsi delegovaný administrátor. A to samé bude tady ještě spolupracovat s komisí a s Evropskou investiční bankou, ale kde zůstává parlament? Děkuji, pan Novakov. Děkuji. K tomu, co říkal kolega Nistenroy, přestože neexistuje písemné pravidlo ohledně geografických kritérií pro projekty v Evropě, to neznamená, že k tomu nedojde. Už tady existuje nerovnováha ve většině zemí některé regiony jsou výborně rozvinuté, jiné nikoli a my nepotřebujeme zvětšovat ještě tyto rozdíly mezi regiony. Já musím říci, že nejde jenom o to, abychom zamezili kolizi s politikou soudržnosti eh, eh, v souvislosti s Junckerovým plánem. My bychom naopak měli vytvářet synergie mezi těmito dvěma nástroji, protože to je jediná cesta, jak implementovat většinu projektů a vytvořit přidanou hodnotu. Protože to je to, co od nás lidé čekají. Kromě toho je potřeba mít zcela transparentní kritéria ohledně toho, jak budou ty projekty schvalovány a každá členská země by měla mít stejný přístup k rozhodovacímu procesu, tak, aby se zabránilo jakémukoliv ehm, prostě jakýmkoliv famám, že ta či ona země víc ovlivňuje ten rozhodovací proces než jiná a tak. je třeba zvýšit informovanost také o tom, co ten plán představuje a dělá. Některé země předložily projekty jako do, do mm, takových mm, aktivit, které se obávám, že ani nemají velkou uh, přidanou hodnotu, ani žádný investor o to nebude mít zájem, ale musíme si říci, jaké jsou hlavní cíle Junkrova plánu a podle toho se taky zařídit. Děkuji. Děkuji vám. Nikdo další se nehlásí o slovo, takže pan Van Nistelrooy. Chcete na to nějak reagovat? Děkuji. Já si myslím, že v tom našem textu jsou uvedené ty hlavní věci, o kterých jsme tady diskutovali, i když některé věci náš výbor má jaksi na starosti navíc a já jsem otevřený eh, diskusi, všechno, co souvisí s tím řízením těch projektů a to je potřeba projednat taky ve, eh, v hospodářském výboru. Jasně, to, co tady zaznělo, je svatá pravda. Je to... Je to mimo. Když slyším jiné výbory, tak je to o penězích. Kde je ten násobitel? Třeba v Horizont 2015 obecně, kolik eur se vloží do toho projektu a kolik se z nich vyndá ten násobitel zpravidla není tak vysoký, protože se začínalo už na začátku s, s, vych, s vzdělávacími centry a tam je těžké najít e, jméno e, násobitele prostřednictvím grantů. Granty to, je, to, jsou tak, to jsou jenom politické peníze, to říkáme dump money ale my potřebujeme vytvářet peníze a prostředky. Takže v celé té diskusi je třeba jasně říci, že tady to jsou jiné cíle, jiné peníze a tam, kde se to dá dát dohromady, kde se dá eh, investovat a současně třeba v ta firma i při vysokém riziku je ochotná něco udělat, nic proti tomu, ale to je prostě jiný případ. My musíme vidět, jak se to bude vyvíjet a proto já chci dostat to hodnocení za dva, tři roky, kde nám vysvětlí a kde také ty země nás budou informovat o tom, co dělají, protože třeba mezi Itálií a Švédskem bude velký rozdíl. Co dělají s těmi penězi? A pak povedeme jinou hlubší diskusi ohledně toho, co je života schopné a co není, protože já to teď nevím. Ale ale budou oblasti, které, kde budou jaksi e, e, překrývat, ale ne, nemůžeme říkat jako dejte peníze tamhle, oni je do, hodně vynaloží, ale to není řešení. Takže problém není v procentech, problém je dostat rozvoj do těch regionů, které to potřebují. Na to nestačí vysoké záruky. Takže o tom bychom měli komunikovat. Jako ne, že bychom se stavili negativně k Junkrovu fondu, to vůbec ne ale možná bychom více propagovat to, co my děláme. A zeptám se Evropské komise, když už je tady, nebo ji požádám, jestli by nám mohla pomoci. Tam jsou řečníci, kteří říkají, já zastupuji komu, komisi. To jsou ti šikovní chlapci, ti by možná mohli mluvit. Thank you. Thank you very much for your comment. Děkuji vám za komentář jako předsedkyně, musím zdůraznit, že podle našeho názoru je velmi důležité, abychom kladli důraz na komplementární charakter obou nástrojů, význam politiky soudržnosti u obou nástrojů a rozdíly mezi nimi, protože máme odlišné cíle, odlišné peníze, jak říkáte, ale současně musíme hájit význam a roli politiky soudržnosti pro Evropskou unii. Čili to si myslím, že je důležité. Zástupce Evropské komise, chcete slovo? Pan Apple? Thank you very much. Uh, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Rád bych zareagoval velice stručně na průběh zajímavé debaty, jinak velice vítáme názory pana zpravodaje a pan Celer je také velice hezky zhrnul. Celkovým cílem investičního plánu pana předsedy Junkra je eh, posílit toky investic a financování představuje jenom jeden z pilířů. Kritéria eh, nástrojů k financování ještě nebyla vypracována, ale to je naprosto v souladu s tím, co zaznělo z úst mnoha předřečníků a pro komisi je velice důležité říci, že ekonomická a technická životoschopnost je jedním důležitým kritériem kritériem a, a také, aby nedocházelo k té takzvané eh, kan kanibalizaci těch fondů. A to jedním z klíčových cílů je mobilizace soukromého kapitálu. A to mě hned přivádí k dalšímu bodu, jelikož o tom hovořili někteří předřečníci. Fond si nemá znamenat žádno zdvojování, není to nástroj politiky soudržnosti, je to nástroj, který má rozpohybovat investiční toky, bude také mít značné dopady na regiony také proto, že znamená zapojení soukromého sektoru, proto je třeba věnovat eh, velkou pozornost výběru projektu. Není to ani eh, dobrá, ani pozitivní, ani negativní eh, volba. Já se domnívám, že pozitivní efekt fondu EFSI bude rozpohybování investic v celé Evropě ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Já eh, je samozřejmě nechci eh, kvůli času probírat, ale několik obecných poznámek. Jistě eh, bude eh, se muset eh, posuzovat, provádět to hodnocení, jak potom voláte, abychom věděli, jakou zátěž to znamená jistě, takže podávání zpráv, hodnocení, to je velice dobré, návrh komise s tím také počítá a měli bychom tedy vyvážit <clears throat> ty požadavky na podávání zpráv a je dále myšlenka aktů v přenesené pravomoci. Komise si není eh, jistá, že budou nutné, eh, aniž bychom šli do detailu. Uvidíme tedy, že jaká bude možnost mít ty akty přenesené eh, pravomoci, ale nejprve musíme mít ten fond FC. Tím končím, děkuji. Děkuji, chtěla bych vám všem připomenout, že lhů tak předkládání pozměňovacích návrhů je 5. březen, den narozenin pana van eh, Nistelroje a také eh, přijímá veškeré dárky, avšak pouze v anglickém jazyce. Další bod na pořadu jednání. Eh, další body jsou opět propojeny, jsou to body 11 a 12. Naším zpravodajem je pan Viktor Boštináru. Dnes má k dispozici velice omezený čas, ale doufám, že to bude dostatečný čas, abyste nás seznámil se svými zprávami souběžně, protože ta témata jsou propojená. Je to změna nařízení EU Euratom číslo 1311 z roku 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020. A to druhé téma je návrh opravného rozpočtu číslo 2 2015 převod sdíleného řízení závazků, hospodářská, sociální a územní soudržnost, udržitelný růst, bezpečnost a občanství globální Evropa. Pane eh, zpravodaji, máte slovo. Budu pokračovat v angličtině, to je pracovní jazyk té zprávy, těch zpráv, a. Pokusím se hned odpovědět na některé otázky. Eh, proč eh, vypracováváme tyto zprávy z zvláštního režimu? Proč pouze v angličtině a proč bychom je chtěli eh, přijmout co nejdříve, abychom dosáhli efektu? Obě stanoviska, která dnes předkládám, jsou zpěty s rozpočtem a také s problémem postního přijetí operačních programů v novém programovém období. Já budu prezentovat obě stanoviska společně, protože jsou opravdu propojená. Co se týče Evropského strukturálního fondu, pouze 251 operačních eh, programů představují ekvivalent 43% eh, celkové hodnoty, která byla přijata ke konci roku 2014. 75 operačních programů, eh, ekvivalent 13% celkového počtu, byly předmětem postupu podle článku 13 finančního nařízení převodu. To znamená, že byly připraveny k přijetí koncem roku 2014, ale nebylo možné je přijmout v řádném čase. Jejich přijetí bylo odloženo na začátek roku 2015 a stále ještě je možné využít těchto závazků z roku 2014. Všechny ostatní programy, 262 operačních programů, je to ekvivalent 45% celkové hodnoty, e, nebyly převedeny. Tady je jediná možnost, abychom nestratili 214 předělených prostředků, je revize k 1. květnu podle článku 19 nařízení o eh, víceletém finančním rámci. Eh, komise předložila návrh a já jí děkuji za spolupráci a odvednou práci a je důležité, aby tyto, oba tyto návrhy byly přijaty bezodkladně časové omezení eh, se týkají eh, těchto dokumentů, jsou proto jenom v angličtině a mají tak krátké lhůty, já to opakuji, mají nesmírně krátké lhůty. Obě stanoviska jsou podrobena různým postupům, jde-li o úlohu Evropského parlamentu. Revize víceletého finančního rámce je eh, podmíněn souhlasem Evropského parlamentu. Eh, návrh opravného rozpočtu 2 2015, to je eh, přímo zpěto s eh, přeskumem je předmětem spolurozhodování. Co se týče revize víceletého finančního rámce, návrh komise byl by již projednán v radě a znamená transfer téměř 2014 tedy z roku 2014 ty závazky, které nebyly přijaty, protože operační programy eh, byly eh, přijaty příliš pozdě na rok 2015. Hlavním úkolem eh, hlavní úkol bude spočívat v roce 2015 na vnitrostátních a regionálních orgánech, ale je třeba zajistit stejný přístup mezi členskými státy a ty mají být aktivním partnerem a budou mít podporu jak v tomto eh, programovém i prováděcím období ze strany komise. Komise potvrdí každý závazek aby eh, se zhostila tohoto úkolu. Je to nesmírně důležité a já doufám, že komise převede eh, to do praxe co nejefektivněji a bez prodlení, aby zbývající programy mohly být přijaty, jakmile bude parlamentem změna nařízení a návrh opravného rozpočtu přijaty. Jediná výjimka se týká e, příspěvku z programu pro e, e, rozvoj regionální rozvoj do nástroje IPA a nástroje evropského sousedství, to je transfer na rok 2017, proč byl zvolen různý přístup, to je dáno spožděním přijetí právního rámce a je to dáno komplexnostní programu. Zahrnují tři typy aktérů. Jsou to členské státy, kandidátské země a sousední země v zájmu soudržnosti, abychom umožnili rychlé provádění programu, bylo by dobré, abychom eh, použili stejnou logiku jako u ostatních přidělených prostředků. Eh, chtěl bych upozornit, že eh, tyto programy byly již plánovány na rok 2015 a 16. Prostředky byly přiděleny a stále by bylo možné jich využít. Já bych chtěl navrhnout, abychom s tím souhlasili, a protože je to nutná podmínka e, pro e, přeskum víceletého rámce a pro přidělení prostředku těmto operačním programům, které nebylo možné přijmout v roce 2014 a byly převedeny rada jež eh, vyjádřila záměr, že návrh komise podpoří. Je tedy třeba, abychom my eh, svůj postup ukončili a eh, vyjádřili souhlas parlamentu co nejdříve. A to je také má prozba na všechny stínové zpravodaje, na všechny politické skupiny. Měli bychom co nejefektivněji spolupracovat jako již dříve. Návrh opravného rozpočtu na 2015 je těsně zpět s přeskumem eh, víceletého finančního rámce. A, takže transfer téměř eh, všech rubrik. z roku 2014 eh, jsou ty nevyužité prostředky na rok 2015. Je to 16,5 miliard eur. Mám takovou to připomínku. E, e, je to téměř totéž jako e, přeskum finančního rámce. Nechtěl bych se tedy opakovat. Chtěl bych pouze dodat, že jsem využil příležitosti, abych znovu nadhodil problém eh, neprovádění pladeb. To představuje 25 miliard eur k konci roku 2014 těch tří fondů. A proto v stanovisku požadují, aby nám komise poskytla veškeré nutné informace. A informace o stavu věci, eh, dopad to, bude to mít dopad zejména e, na rok 2017 a 2018, z hlediska pladeb a nástroj, který lze použít, abychom zajistili, že spouštěné platby se nebudou problematiku dále prohlubovat. Harmonogram pro e, dokončení stanovisek by měl být podobný schválení eh, stanovisek na příští schůzi výboru Regi koncem března, eh, schválení na plenárce v Dubnu, na eh, první mini plenárce v Bruselu. Ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům za trpělivost Děkuji vám a také za ochotu spolupracovat eh, v eh, napjatých časových podmínkách a děkuji za pochopení. To je jediný způsob, jak by se nám mohlo eh, podařit přijmout stanoviska čas a členským státům a regionům umožnit, aby využívali prostředků z těchto fondů v smyslu operačních programů nebude možné předkládat pozměňovací návrhy opakuji a zdůrazňuji svou vděčnost na vaši adresu a doufám, že budeme spolupracovat, abychom je mohli přijmout, jak je plánováno. Děkuji, já vám velice děkuji. Chtěla bych říci, že pan Boštěnáro ve stejné krátké lhůtě podobně jako pan Van Nistelrooy připravil stanoviska, protože jsme rozhodli o těchto stanoviscích na mimořádné schůzi koordinátorů ve Štrasburku. A na oné schůzi jsme rozhodli také o časovém plánu pro přípravu těchto stanovisek a plánovali jsme, eh, že je přijmeme na příští schůzi 26. března a tu Tudíž návrh sekretariátu i mne samotné je stanovit eh, termín pro pozměňovací návrhy pouze v angličtině na 5. března, to je ten slavný den 5. března. Takže to je termín pro pozměňovací návrhy a ze všech těch důvodů, které jsme vám už k tomuto stanovisku vysvětlili. Eh, pane kolego, prosím, máte slovo, pan Novakov. Děkuji. přestože tam bude jenom jeden pracovní jazyk a krátká lhůta, můžeme značně přispět a spolupracovat na eh, této zprávě. Ale možná bych měl na úvod říci, že bychom si měli jasně stanovit priority ohledně toho, co má být v rozpočtu financováno. Pokud realita není taková, jak jsme doufali v době přijímání víceletého finančního rámce, eh, jak si ta situace je taková šedá a eh, komise chce eh, zvýšit v míru eh, vydaných prostředků. My bychom měli rozhodně přijmout kroky pro to, abychom eh, jaksi eh, věděli jasně, na co ty peníze jdou a my bychom měli také jasně rozhodnout, že je potřeba, aby maximálně byly pokryty závazky, a je tu celá řada otevřených otázek ohledně té, té pojistky, toho backlogu. A v neposlední řadě jsem si jist, že nebo doufám, že příště budeme mít více času na plodnou diskusi, protože jsem si jist, že něco prostě nebude, nezvládneme pokrýt právě kvůli těm krátkým lhůtám a těším se na spolupráci. Díky. Děkuji vám, paní Damato. Grazie sarò brevissimo. Děkuji. Bude velice stručná. Prohledali jsme si ta čísla, je to tedy 300 programů, tedy 57% veškerých programů tohoto toho finančního rámce. A musím říct, že nás to skutečně velmi znepokojuje. I když se podíváme na návrh komise k tomu opravnému rozpočtu, položme si otázku, kdo je vlastně zodpovědný za toto oddalování časové. Já tady nechci nikoho obvinovat, ale měli bychom zabránit tomu, aby v budoucnu během příštího programovacího období k něčemu takovému docházelo. Je třeba mít řádné informace rovněž pro občany v italském případě. Čelíme stále stejným obtížím, tak jak to řekla i paní komisařka Kretu, zejména na jihu Itálie. Nemůžeme tedy ignorovat tento obrovský problém, ty nezaplacené faktury. Eh, nechci tady pochybňovat komisi, ale celkové, celkovou evropskou zprávu a řízení jsou to skutečně velké částky těch nezaplacených faktur. Takže tady se pouze připojuji k panu zpravodaji v tom smyslu, že je třeba, aby nám komise co možná nejdříve poskytla podrobné informace o celé záležitosti. Je to z, z politického, sociálního, ekonomického hlediska velmi ožehavá věc. Děkuji. Další se hlásí pan Van Nistelrooy. Děkuji. Děkuji kolegovi za rychlost, s jakou přistoupil své, ke své práci. Možná bychom se měli ještě podrobněji podívat na ten problém, o kterém se zde hovořilo. V podstatě je to stejná veličina částce jako při předchozím stanovisku. Někdy to tak trochu ztrácíme ze zřetele. A co řekl kolega a kolegyně, body 6 a 7 v opravném rozpočtu na rok 2015. Neměli bychom se k tomu vrátit i zde? Já si myslím, že tady je třeba jakési komplexnější debaty o této věci. A jistě nalezneme i nějaká možná řešení. Když jsou to samozřejmě dvě různé věci. To jedno je ten backlog a to druhé jsou ty převody prostředků, ta převrstvení. Já si myslím, že v jednom stanovisku se tomu věnovat můžeme, těm dvěma různým věcem, ale nevím, zda se k tomu přistoupilo zcela správným způsobem. Děkuji. Někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak, pane Buštináro. Chcete ještě na to zareagovat? Jenom stručně. Rád bych především poděkoval řečníkům. Já jsem si představoval, že třeba taky komise nějak zareaguje pokud ne, tak s tím taky můžeme žít. Ale opravdu podstatné je, aby tu byl závazek a záruka, že komise zajistí, že to, co nám slíbili, to plně implementuje. To znamená, že pomůže členským státům tyto problémy spěšně dořešit, protože ty problémy vznikly ze dvou důvodů. Jeden důvod jsou zdržení v rámci členských států při přípravě operačních programů a dále další zdržení při jednání s Evropskou komisí. Takže ten problém e, leží na dvou místech, ale nejdůležitější je snažit se a zajistit, že se ta situace nějakým řádným způsobem vyřeší s pomocí e, komise a za, eh, a díky eh, řádné implementaci v členských státech. To je to nejdůležitější, protože parlament může udělat jenom jednu věc. Přijmout nebo zamítnout ty dva návrhy. Neumím si představit, že bychom tyto návrhy zamítli, ale naopak. Ale jestliže si uděláme svou práci, tak já doufám, že si svou práci udělá také komise v rámci pomoci členským státům a regionům tam při implementaci programu. Co se týče backlogů, tedy těch pojistek, je pravda, my jsme se loni snažili maximálně, ty pojistky byly zmenšené, ale, a to je zase důležité, to je ale zase problém rady, a některé členské státy vytvořily tedy problém a teď musí akceptovat, že ty pojistky se promění v platby. A platby zase vyžadují příspěvky. A o tom se trochu vede spor. Takže zase ten problém je jinde než v parlamentu. Takže já věřím v odhodlání komise a komisaře, komisařku pro regionální rozvoj paní Grecu i kolegium komisařů, že udělají všechno pro to, aby nedošlo k další kumulaci eh, těch pojistek, protože v opačném případě ty peníze, které mají být převedeny na rok 2017, tak potom v roce 2017 plus ty pojistky z backlog, to bude už veliká zátěž která se promění v nes, ne, nezaplatitelné, neřešitelné závazky a my se budeme maximálně snažit tomu zabránit. A konečně já si nemyslím, že bychom byli příliš drsní při obvinování administrativy EU, protože my musíme také analyzovat důvody, proč tam došlo k takovému spoždění při schvalování operačních programů. Pokud se nepokusíme, nepokusíme chránit některé 262 operačních programů se zatím nepodařilo přijmout, tak to znamená, že někde máme problém. Plus 75 To je taky to, proč musíme se obrátit na členské státy a podívat se, jaké jsou faktické kapacity národních vlád a kde regiony mají svou odpovědnost na přípravě operačních programů, jak to, jak to zvládají. Ale to je důležitá diskuse, která podle mého názoru by měla pokračovat v rámci našeho institucionálního dialogu s Evropskou komisí. Ale ještě jednou děkuji moc za vaše přispění, děkuji za to, že jste přistoupili na tento zvláštní postup, protože to byl opravdu jediný postup, jediné, co jsme mohli udělat vzhledem k časovým omezením. Děláme to vzácně, ale já mám víru v to, že připravenost a vůle tohoto výboru je taková, že se snaží opravdu pomáhat regionální politice všemi způsoby a přijme to. 5. března sice narozeniny nemám, ale také přijmu symbolické dary formou e, pozměňovacích návrhů, ale anglicky. Děkuji a já opakuji, lhůta pro pozměňovací návrhy je 5. března v poledne, pouze anglicky. Děkuji, pane Boštináru. My jsme tolikrát zmínili komisi, ale nedali jsme zástupci komise slovo. Takže prosím, využijte tuto příležitost, pokud chcete reagovat na to, co tady zaznělo. Děkuji. Především děkuji zpravodaji za vynikající práci v tak krátké lhutě. Já musím zdůraznit naléhavost tohoto případu, protože je velmi důležité zajistit, že přeskum víceletého finančního eh, rámce a popravného rozpočtu eh, číslo 2, eh, že bude přijeto do hm, začátku května. A jak víte, Rada dosáhla politické schody v Koreperu 13. února a při, a ECOFIN to formálně přijal následující týden. Takže teď doufáme, že se můžeme spolehnout na podporu Evropského parlamentu a že e, tedy na první plenárce v Dubnu bude tento návrh schválen, což by zase radě umožnilo formálně přijmout revizi víceletého finančního rámce 1. května. Jak říkal zpravodaj, Komise předložila dvě prohlášení, která pomáhají řešit různé e, problémy, které zazněly ze strany delegací v, v radě a které vedly k rychlé dohodě. První to prohlášení se soustředilo na dopady transferu z roku, závazku z roku 2014 do plateb. Toto prohlášení má za cíl ujistit členské státy, že reprofilování nevyžaduje žádné změny, co se týče témat a, a platebních podmínek víceletého finančního rámce. A druhá věc je velmi důležitá a hovořili o tom tady členové tohoto výboru, a sice, že komise udělá maximum pro to, aby zajistila, že programy budou přijaty co nejrychleji hned po 1. květnu. A v tomto kontextu vás můžeme ujistit, že zajistíme potřebnou pomoc a podporu členským státům tak, abychom se ujistili, že částky, které byly eh, tímto převedeny nebo budou tímto převedeny, budou plně implementovány a že se žádné peníze nestratí. Co se týče backlogu, tedy pojistky, já bych rád připomněl, že o tom se diskutovalo už v kontextu rozpočtové procedury pro rozpočet na rok 2015 a v prosinci 2014 na žádost Evropského parlamentu bylo přijato společné prohlášení v rozpočtu 2015, kde bylo dohodnuto, že plán plateb pro pojistky plateb na první eh, období 2017 až 2013 budou schváleny před začátkem následujícího rozpočtového období, to znamená velmi rychle. Jak víte, když hovoříme o backlogu, tak to je několik věcí. Za prvé je to takový ten normální a pak zvláštní. Normální backlog na konci roku, to se týká požadavků nebo plateb, které byly pozastaveny nebo které byly eh, tedy vyučtovány pozdě na konci roku. A pak máme ty abnormální pojistky, to se týká nedostatku prostředků, nedostatku hotovosti. A je pravda, že tyto druhé částky nejsou na udržitelné úrovni pro nás. Čili to je to, proč nyní připravujeme platební plán, o kterém se jedná eh, v souvislosti s rozpočtem 2015 a v nadcházejících týdnech komise zahájí dialog s rozpočtovými orgány, aby domluvila opatření pro to, abychom zajistili, že tady ten rozpor bude zmenšený na minimum na konci roku 2016. A když, než začneme diskuse o následujícím rozpočtu, tak by tedy měly být tyto nesrovnalosti vyřešeny, takže brzy se k vám vrátíme s tímto tématem a předložíme návrhy nových modelů a nových způsobů, jak tam mm, ty, eh, ty diskrepance v platbách vyřešit. Tolik tedy k všemu, o čem se hovořilo na této schůzi Poslední věc je reprofilování programů ITK a IPA komponent. My tady navrhujeme reprogramování nikoli pro rok 2015, ale 2017 a rád bych vysvětlil, proč to reprofilování navrhujeme. Za prvé je jisté, že vytvoření těchto programů trvá déle než normální programy, protože tam předpokládáme spolupráci s partnery z kandidátských zemí a zemí sousedství. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že právní základ pro IPA a jenaj eh, bylo přijato později. Víte, že právní rámec byl přijatý v prosinci 2013 a zatímco IPA ENA až v březnu 2014, proto je tam to zdržení. A konečně bych chtěl připomenout, že podobný přístup byl také navržený v roce 2008 eh, během minulého programového období, kdy nevyužité prostředky byly převedeny do dalších let. Čili to vysvětluje rozdílné přístupy k těmto programům. Dále vám také děkuji za pozornost a za podporu v této významné otázce. Děkuji, <clears throat> pane Buštináro myslím, že můžeme ukončit práci na těchto dvou bodech na pořadu jednání. Na začátku jsme se rozhodli, že do programu začleněme ještě doplňující bod a ten se týká nařízení po 13. Eh, <clears throat> eh, únoru 2015. Je to eh, referent se nařízení EU 508 z roku 2014 e, tedy Evropského parlamentu a rady. Komise přijala tyto v přenesené pravomoci, aby posílila e, předpisy Evropského námořního a rybářského fondu. Nahrazuje předchozí předpisy a tento Evropský eh, námořní a rybářský fond eh, vstupuje v platnost a nahrazuje původní předpis. Je to čistě technický eh, návrh. 13. února nebyl předložen ve všech jazycích, byl vám zaslán elektronickou poštou. Evropský parlament musí musí eh, přijmout návrh usnesení a na základě toho musí eh, vyjádřit své námitky k pravidlu 150 a <clears throat> možná si vyžádá eh, prodloužení tohoto období, kdy může vnášet námitky, pokud náš výbor nebude nějak eh, aktivní, tak po dvou měsících eh, vstoupí v platnost. Chtěla bych se obrátit na komisi a zeptat se na účel těchto eh, aktů v přenesené pravomoci. Pan Padričány, pokud dobře vyslovuji vaše jméno, máte slovo, děkuji, je to správně, takže vy jste velice dobře vysvětlila pozadí. Je to pozměňovací návrh technické povahy a první nařízení 480 přijaté v březnu 2014. Akty přenesené pravomoci byly přijaty v březnu, protože nebylo možné čekat na IMF nařízení jednání a my jsme museli začlenit budoucí, eh, začlenit budoucí odkaz na toto nařízení. Jakmile bylo eh, eh, v květnu 2014 přijato toto nařízení IMF, bylo možné ty předběžné odkazy nařízení o přenesených aktech změnit. A Kromě toho jsme také eh, opravili přílohu 3, to je seznam údajů, které je třeba eh, ukládat eh, v počítačové formě a je tu potom ještě odkaz na základě veřejného soukromého partnerství. To bylo také opraveno expertní skupina pro prováděcí akty a e, akty přenesené e, pravomoci se s tím zabývala v listopadu 2014 za přítomnosti expertů a účastníků Evropského parlamentu Tu e, V únoru to bylo tedy dáno na vědomí parlamentu a radě a jak jste již řekla, běží dvouměsíční období, pokud nebudou zneseny žádné námitky, tak vstoupí v platnost. Děkuji vám za pozornost. Okay, thank you. Dobrá, děkuji. Je tu někdo další z výboru regi, kdo by chtěl vystoupit? Není tomu tak. Dobrá, takže já navrhuji, abychom nežádali o prodloužení eh, lhůty pro pozvání námitky o dva měsíce. Souhlasíte s tím? Dobrá, a navrhuji, abychom stanovili lhůtu do oběda 3. března eh, k poslání tedy jakýkoliv, jakýchkoliv námitek. Je to pro vás přijatelné? Ano, výborně, víceméně, dobrá. Děkuji. Děkuji vám. Další bod je různé. Máte něco do různého? Není tomu tak? Musím vás informovat o termínu příští schůze. Příští schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 26. března od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30 odpoledne. Děkuji tlumočníkům za jejich pomoc při naší schůzi a končím zasedání a prosím koordinátory, aby tady zůstali na neveřejné schůzi koordinátorů. Děkuji.